Okay. Good morning, colleagues. Our chair asked me to... Kolegové, pan předseda mě požádal, abych se ujal eh, předsedání, eh, protože on musel odejít na nějakou schůzku. Takže jak vidíte, nemám jeho a nemám stejno, stejný respekt u vás jako on. Pan Buzek vždycky začíná hlasování testovacím hlasováním, tak já udělám to též. Prosím, zasuňte kartičky a já vám dám testovací otázku. Myslíte si, že prezident Trump odvedl dobrou práci v prvních týdnech své mm, funkce. Můžete hlasovat. Zahajuji hlasování. The vote is not open. The vote is open. 42 voted. Ah. The vote is closed. The vote is closed. Končím hlasování. Ježíši 11. <laughs> Další otázka. Kdo takhle hlasoval? Pan Bütikofer. Dobrá. První hlasování je o zprávě paní Kumpula Natry o pravidlech pro velkoobchodní trhy s roamingem. Elektronické hlasování je zahájeno. The vote is closed. Končím. Nestihli jste to dobře, tak ještě chvilku. And did you vote in favor? Yes? Okay. Hlasovali jste pro, dobrá. Takže končím hlasování. 47 pro, 1 proti. Gratuluji zpravodajce. Nyní nás čeká akční plán EU pro e-government navrhovatelky Angeliky Mlinár. Takže zahajuji hlasování. Budeme hlasovat normálně, Kompromis jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, také přijato. Návrh 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 20 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 67 je k tomu ústní pozměňovací návrh, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. 73 pro, proti, zdrželi se přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 43 pro, 1 proti, 6 se zdrželo. Gratuluji navrhovatelce. Tím končíme elektronické hlasování. Nyní se dostáváme k bodu číslo 10. Energetická náročnost budov. 30. listopadu komise předložila balíček pro čistou energii pro všechny Evropany, včetně legislativního návrhu týkající se náročnosti budov, obnovit, obnovitelných zdrojů energie, bezpečnosti zdrojů energie a e, pravidla pro energetickou unii. Takže dnes začneme pracovat e, na našem výboru, na tomto legislativním balíčku. A sice budeme diskutovat o dvou návrzích. Nejprve budeme hovořit o návrhu revidované směrnice o tedy energetické náročnosti budov, to je zpráva Bentsena, a potom nás čeká zpráva o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. To je tedy zpráva Blanco Lopéze. A další návrhy týkající se tohoto balíčku eh, přijdou na řadu na zasedání v březnu. Tato rozprava bude trvat hodinu a já nejprve dám slovo panu Bensenovi, aby eh, předložil své stanovisko k tomu eh, návrhu energetické náročnosti budov. Takže pane Bensené, máte pět minut. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval komisi za skvělý návrh pro této nové směrnice. Stále ještě tedy formujeme svá stanoviska, pracujeme se stínovými zpravodaji. Hlavní ambice toho návrhu jsou jasné. Tam samozřejmě jsou nižší eh, účty za elektřinu pro eh, Evropany, snížení spotřeby energie a snížení produkce CO2, tak aby Evropa byla udržitelnější a eh, aby se utrácelo méně za dovoz energií, protože v této chvíli se dováží obrovské množství energetických zdrojů, zejména od pana Putina. Takže samozřejmě ehm, tyto návrhy přispějí i k naší geopolitické eh, bezpečnosti. Eh, důležitý je tento návrh i pro naše eh, malé a střední podniky. Já se zaměřím na tři věci, které si myslím, že zaslouží abychom se tomu věnovali dlouhodobé plánování, zajištění financování a také rozhodnutí, která se osvědčí v budoucnosti. To dlouhodobé plánování je samozřejmě vždycky dobrou strategií, abychom dosáhli eh, cílů, eh, energetických cílů Evropské unie a klimatických cílů Evropské unie do roku 2050, musíme eh, naplnit tyto dlouhodobé plány. Takže je potřeba, abychom předložili takovéto strategie. Měly by se stát součástí evropských i vnitrostátních plánů. Evropské státy se prostě musí zavázat tomu, že budou respektovat um, také zároveň eh, subsidiaritu. Eh, samozřejmě eh, dosažení energetické náročnosti budov by, které je mm, žádoucí, potřebuje určité investice a mm, musíme zajistit, aby tyto investice byly výhodné. Například v mé zemi mm, se potýkáme s eh, také vysokými, eh, vysokým zdaněním eh, v této oblasti, takže je potřeba, abychom se zaměřili na dobré podmínky pro spotřebitele. Ono prostě někdy ty energetické otázky jsou komplikovány otázkami fiskálními. Je tedy dobré, že komise chce eh, takto nastartovat investování do renovace budov. Tady je ale potřeba eh, poměrně velkého investičního rámce a hm, tedy dlouhodobé plánování je dobrý začátek. Pro mě tedy velmi důležité, aby v té revizi eh, jsme to nastavili správně. Já bych byl rád, kdybychom měli ambicioznější přístup k Eh, soukromému financování. Je potřeba, eh, abychom eh, do toho dostali soukromé financování. A to je možné pouze prostřednictvím aktivování třeba některých velkých penzijních fondů, některých velkých soukromých institucí. Takže samozřejmě nemůže být příliš těžké to uplatnit, aby to bylo tedy uplatnitelné v praxi. Eh, my máme například dokument, který eh, eh, takhle ukazuje výsledky energetické náročnosti budov před a po renovací. Ještě se teď zaměříme na ty otázky, eh, jak to zajistit, abychom toho tedy dosáhli, aby to bylo funkční do budoucna. Je tedy potřeba například zajistit dobrou infrastrukturu pro e-mobilitu a hledejme řešení této e-mobility která nespomalí rozvoj eh, technologií. Také si myslím, že je dobré, abychom mm, podpořili budoucnost eh, informačních komunikačních technologií v budovách. To poskytne alternativní eh, možnosti běžným inspekcím a také tam budou třeba různé indikátory chytrého využívání budov. Ehm, myslím si, že tam je celá řada ještě věcí, které bychom mohli prodiskutovat. Já se těším každopádně na eh, diskuzi se stínovými zpravodaji. Ehm, komise předložila tedy tento balíček, navrhla určité priority a my potřebujeme dosáhnout energetických a klimatických cílů pro bezpečnější a udržitelnější Evropu. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát i za udržení eh, časového rámce. Nyní eh, paní Kumpula Natry za SAD, prosím. Tak Jarta Oma. Děkuji, pane předsedo. Jak říkal zpravodaj, určitě můžeme očekávat pozitivní dopad na ekonomický výkon. Také samozřejmě to ovlivní zaměstnanost v, v, v sektoru stavebnictví. tedy vlastně je to otázka ekologizování budov a toho, jak dosáhnout toho, že když budovy se renovují, stanou se ekologičtějšími, ale zároveň eh, je také potřeba, aby bylo příjemné v nich bydlet. Já jsem se účastnil um, Světového kongresu v Barceloně, kde se hovořilo o chytrých domech Ehm, tady vlastně jde o přímou ehm, možnost, kterou máme zde v Evropě, abychom eh, tohleto realizovali. Tady nehovoříme tedy pouze o stavění zdí, ale o chytrých domovech, o správě energety, energie. Já oceňuji eh, stanovisko zpravodaje, eh, mohu jej podpořit za mou skupinu říkám, že je také důležité, abychom se zaměřili na energetickou chudobu a abychom měli různé finanční modely z různých zemí, které se potom dostanou do těch národních zpráv. Ohledně toho, jak země mohou bojovat proti eh, této energetické chudobě. Samozřejmě mezi jednotlivými zeměmi potom existují rozdíly v jejich sociálních systémech. A to financování by se třeba potom mohlo dostat právě do nových budov, které potom budou využívat bohatí lidé, nikoli třeba do domovů, kde žijí chudí lidé. Takže podívejme se i na tyhle ty modely tak abychom renovovali třeba i nájemné domy, činžovní domy a ještě ta e-mobilita, to podpoříme, na to jsem zapomněl. E, Szanowny panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Děkuji mnohokrát za slovo, pane předsedo. Samozřejmě se všichni zhodneme na tom, že existují velké prostory pro práci ve stavebnictví, který e, za nímž stojí 40 spotřeby energie v EU. V každém případě je potřeba omezovat spotřebu energie v budovách a teď v podstatě vidíme další návrh změn za posledních pár let, který má zrychlit eh, tepelnou modernizaci stávajícího bytového fondu a hospodářských prostor. Navrhujeme řadu řešení, které mají přispět ke zlepšení energetického výkonu budov, a to prostřednictvím dlouhodobé strategie jejich rekonstrukce. Tyto předpisy také mají propagovat lepší využívání automatických moderních, moderních systémů řízení a mají motivovat k vytváření infrastruktury, která bude rozšířovat elektromobilitu. A podle mého názoru asi nejdůležitější věc je, že nejenom propagujeme a motivujeme energetickou účinnost budov, ale zároveň také racionalizujeme předpisy tím, že je zjednodušujeme a uvolňujeme. V několika případech liberalizace, především v oblasti, co se týče kontroly kotlů, nebyla účinná. Ano, je potřeba racionalizovat předpisy, ale na druhou stranu je mi líto, že se tolik soustředujeme na infrastrukturu pro potřeby elektromobility. V souvislosti s tímto návrhem moderních nebytových budovách jedna z deseti parkovacích míst bude muset být připraveno pro elektromobil. A bude to platit pro všechny nebytové prostory od roku 2015. Myslím si, že to zachází příliš daleko, především vzhledem s tím, že to bude vést k velkým investičním nákladům a všem nám jde o to, abychom efektivně využívali i investice, jak do bytových, tak do nebytových fondů. Já nejsem proti těmto řešením, na druhou stranu ale mám za to, že vytváření a budování infrastruktury by mělo být racionální a mělo by také odpovídat vývoji na evropských elektrických trzích. Mám pocit, že infrastruktura pro mobilní automobily je určitě dobrá, ale potřebujeme proto vytvořit adekvátní podmínky, které odpovídají specifikám jednotlivých členských států. Děkuji. Prosím, dodržujte ty dvě minuty, pan Petersen za ALDE. Thank the for reaching... Děkuji zpravodaji za to, že komunikoval se stínovými zpravodaji už v této časné fázi a že byl otevřený pro různé návrhy a myšlenky. Jak již bylo řečeno, přístup k financím při rekonstrukcích je velké téma. Objevují se ale i další překážky které stojí na cestě rekonstrukcích. Máme zde řadu administrativních překážek, které demotivují od eh, rekonstrukce v členských státech a platí to jak pro občany, tak pro malé a střední podniky. Když je financování k dispozici, tak zároveň musí být dostupné. Řada členských států má velmi fragmentované systémy, které se liší obci od obce a následně lidé nemají dostatečný přehled informací o tom, co je k dispozici. A proto by bylo dobré to všechno spojit do jednoho místa. To si myslím, že by vytvořilo lepší podmínky pro všechny. A zefektivnilo by to i naše budovy. Máme tady dobré příklady, které bychom měli využívat. Také si myslím, že je potřeba se podívat na to, jak hodnotit projekty a jak certifikáty energetické účinnosti můžeme dále zlepšit. V rámci této agendy a příbuzných energetických agent je potřeba, abychom brali v úvahu energetické systémy jako v jejich komplexnosti. Nejefektivnější a nejlevnější energetická řešení jsou komplexní, která využívají všech možností a synergií mezi různými technologiemi, a to i v budovách. Budovy jsou výborným příkladem toho, že nejde jenom o samotnou tepelnou obálku budovy, ale také různé technologie v budově či mimo ní, které se dají optimálně využít to přináší obrovské obchodní příležitosti, jak se objevují nové technologie a modely. Takže si myslím, že tady můžeme učinit obrovský krok ku předu a můžeme vytvořit jak ekologické, tak inteligentní a tak příjemné budovy. A velmi se těším na práci, která nás v této oblasti čeká. Děkuji, pane Pedersne. Nyní pan Termes za pana Marcelise, prosím. Ne, pan Marceles si tady Tak prosím, naopak to bylo. Děkuji, pane předsedo. Pan Marcelis je eh, tady, ale já jsem právě dorazil z jiného výboru. My zelení máme takové základní požadavky, které tedy definujeme, ostatně už toto zaznělo. V podstatě si myslíme, že nyní se musíme velice dobře zaměřit na to, jak u aplikovat pařížskou dohodu, zejména tedy jaký pokrok učiníme, jestli tedy ty dva stupně nebo jeden a půl. Chceme větší míru ambice, pokud si přejeme splnit tedy tento eh, cíl alespoň toho jednoho a půl stupně. Je to celá řada eh, záměrů, máme tu určitou hierarchii těch záměrů, co se týče tedy energetické účinnosti v rámci celé reformy. Pak eh, na budovu nesmíme nikdy nahlížet izolovaně. Tady se přikláním k tomu, co tu už zaznělo. Na budovy musíme nahlížet v rámci jeho, jejího ekosystému, tedy jak se vlastně propojuje s celým svým okolím, zda je to ve venkovské oblasti, městské oblasti, že prostě i ta energetická spotřeba musí být eh, řádně napojena na místo, kde se nachází. No a za třetí, ne vše se vyřeší technologicky. Technologie může na pomoci vůči ekologické i sociální krizi, ale je třeba eh, se podívat, že kromě toho high-techu existuje i low-tech, tedy že jsou tu levnější řešení, stejně tak efektivní, například pro domácnosti, které mají méně prostředků. A také nesmíme zapomenout, že technologie má také ekologický dopad. To vše tedy musíme mít na paměti, když se snažíme provádět globální reformu, brát v potaz celý ten životní cyklus všech těch technologií. No a pak otázka investic. Jasně je třeba také Tady hovoří třeba i o družstvech, eh, družstvech, eh, která poskytují tedy i bydlení, různé společenské iniciativy, prostřednictvím kterých se může investovat právě i do přeměny těchto obydlí. Takže to jsou takové prvotní připomínky, které nadneseme za nás ze zelené do této reformy energetické účinnosti budov. Thank you very much. Děkuji. Nyní dvě minuty. GUE NLG. Pan Selikiotis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo a vážení kolegové a kolegyně. Naším cílem je zvýšit energetickou účinnost budov. To je důležitý cíl, který bude velmi prospěšný pro celou společnost, je ale potřeba, aby tento program byl komplexní. Pro GUE NGL má prioritu. Chceme zvýšit energetickou účinnost budov, a to z ekologických důvodů, ale také z toho důvodu, že to zlepší zdravotní stav lidí, kteří žijí v budovách, které jsou eh, lépe energeticky vybaveny oproti těm, kteří žijí ve špatných budovách. Je potřeba bojovat proti energetické chudobě, ale nenutně způsobem, který navrhuje Evropská komise. Chceme-li bojovat proti energetické chudobě, musíme k tomu přistupovat z pohledu sociální politiky, tak abychom vytvořili rovnocen, rovnoprávnější společnost, je potřeba na energii se dívat jako na veřejné dobro. Samozřejmě, že zvýšení energetické účinnosti sníží náklady na energii a to je velmi pozitivní především pro těch 23 milionů lidí, kteří jsou energeticky chudí. Na druhou stranu logika tohoto návrhu Evropské komise nám činí trochu obavy. A to v tom smyslu, že říká, že budeme podporovat pouze inteligentní budovy. Jinými slovy, budeme využívat veřejných prostředků k tomu, abychom využili pákový efekt a získali soukromé investice, ale otázka je, kolik z toho bude mít skutečný občan. Otázka, jestli investice budou probíhat tam, kde je potřebují občané, anebo jestli tam, kde se na nich dá nejvíce nadělat, eh, vydělat. Na to je potřeba si dát pozor. Je potřeba vzít v úvahu skupiny, které žijí v citlivé, zranitelné pozici a ti velmi často žijí právě v budovách, které jsou špatně energeticky vybaveny a kde je skutečně potřeba jejich energetickou účinnost zlepšit. Děkuji. Nyní pan Tamburáno. Děkuji. My jsme také velmi pro tento návrh pro zvýšení energetické účinnosti budov. A to především v souvislosti s jejich rekonstrukcí. Je potřeba využít synergie mezi renovací nebo rekonstrukcí budov a zvyšováním jejich energetické účinnosti. Zatím se v této oblasti vývoj posouval velmi pomalu a je potřeba se skutečně zamyslet nad tím, jak maximálně využít energetické účinnosti budov. Elektrická energie pro mobilitu to je něco, s čím souhlasíme. Na druhou stranu ale se musíme podívat na jednotlivé Prahy, třeba těch 10%, a položit si otázku, jestli to bude účinné. Jestli to skutečně povede ke zvýšení mobility. Kolega hovořil o 30 tisících euro. Takže tady jde opravdu o velké částky. Zvýšení přístupu by mělo být závažnějším tématem. Měly by se snížit náklady, tak aby byla elektromobilita dostupnější. Inteligentní budovy a inteligentní města, to je další věc. Je potřeba hovořit nejenom o jednotlivých budovách, ale také o komplexech budov. U tohoto energetického balíčku je potřeba se na to podívat také z ptačí perspektivy. A řízení energetiky a energetické soustavy musíme brát velmi vážně jak na národní úrovni, tak na evropské úrovni. Teď podpora eh, výroby energie v domácnostech a boj proti monopole, monopole v této oblasti, to jsou další věci, které bychom si měli držet. Děkuji. Nyní se hlásí do rozpravy další 12 kolegů a kolegyň. Každý dostane minutu. Jako první má slovo paní Griffin. Děkuji, pane předsedo. Je to velice důležitá agenda. Energetická účinnost je v podstatě tím nejdůležitějším palivem. Na druhou stranu je tady rozdíl mezi tím, jak obrovský úkol to je, ve smyslu renovace budov v Evropě, a na druhou stranu velmi malá změna eh, návrhu v Evropské komise. Řada kolegů říkala, že se soustředíme hlavně na inteligentní budovy a na automatizaci a na kontrolu spotřeby budovy. To je určitě velice důležité a velmi to podporuji. Na druhou stranu mám ale za to, že stejně ambiciozně bychom měli přistupovat k renovaci bytového fondu především těch, kteří jsou energeticky chudí a žijí v těch nejméně úsporných budovách. Takže si myslím, že bychom zde měli mít konkrétní cíl pro zlepšení úspornosti energetické u sociálního bydlení a u činžovních domů, které v tuto chvíli mají nízkou třídu účinnosti. Tím dáváme více moci občanům, posilujeme místní společenství a ekonomiku. Každé 1% zlepšení úspornosti znamená, že je možné renovovat 3, milionu, 3 miliony domů a 7 milionů lidí už nebude mít problém zaplatit energii. Děkuji nyní, pan Van Brandt, prosím. Děkuji mnohokrát jenom pár politických připomínek a určitě budeme mít možnost později diskutovat podrobnosti. Jak říkal pan zpravodaj a velmi správně, Chci říci, že to je nejenom velice důležitá problematika, která je nejenom součástí energetické unie, ale je součástí našeho závazku do, dodržet cíle pařížské konference. Člověk z toho nemůže vytáhnout pouze jeden aspekt. Je potřeba se na to dívat jako na globální závazek, tedy ETS, čistá energie, doprava, to jsou všechno věci, které pracují v součinnosti. A proto je potřeba v tomto výboru právě pracovat na tom, abychom se na to dívali i z ptačí perspektivy. To je první připomínka. Druhá připomínka, na kterou již narazila Tereza a ostatní, je potřeba, abychom se dívali na to, že pokud dobře zvýšíme energetickou úspornost budov, tak to vytvoří řadu pracovních míst. Je potřeba se zabývat energetickou chudobou. A z toho důvodu je potřeba se stanovit velmi konkrétní závazky v této oblasti. Děkuji, pan Kelly. Také děkuji. Především chci říci, že jsem velice rád, že pan Benson byl zpravodajem, protože nejenom je v tomto tématu autoritou, ale také šel příkladem, protože si zrenovoval vlastní dům který je v tuto chvíli energeticky velmi účinný. Pak jsem k tomu chtěl zmínit ještě jednu věc, která zatím nezazněla, a to vzdělávání. V Irsku vznikla realitní bublina a stavěla se spousta nekvalitních budov. A nechci, aby se to opakovalo v jiné zemi. Čili pokud hovoříme o energeticky účinných budovách, tak je potřeba zajistit, aby stavební pracovníci byli dostatečně kvalifikovaní. Platí to i pro elektrikáře a, a další profese. Prostě za týden se tyto inteligentní technologie na nějakém kurzu nenaučíte. Je prostě potřeba zajistit, aby ti, kteří skutečně budou odvádět tu konkrétní stavební práci, jsou dostatečně dobří. Děkuji a pan Kouza. Pravodaj, stále více se ukazuje, že v případě celého zimního balíčku nás čeká velmi komplikované vyjednávání, eh, což dokládá i včerejší jednání rady na toto téma. Přestože eh, členské státy v obecné rovině ty návrhy podporují, bude velmi důležité se soustředit nejenom na ta hlavní velká témata, ale na konkrétní detaily. A já předpokládám, že pokud by došlo ke sporu s radou, eh, tak se výrazně bude protahovat přijetí celé legislativy a implementace členskými státy. Eh, v případě směrnice o energetické účinnosti budov je pravda, že nedochází k výrazným změnám oproti stávajícímu znění, ale několik problémů přeci jenom spatřuji. Prvním z nich je chybějící definice budov s téměř nulovou spotřebou. Stanovení parametrů takových budov eh, je dle návrhu směrnice v pravomoci členských států, což nepovažuji za vhodné. Eh, podle mého názoru by měly být požadavky na tento typ budov stanoveny na úrovni EU. Eh, potom také revidované znění směrnice nově obsahuje původní článek 4 směrnice o energetické účinnosti, což já vítám, protože to například umožňuje lépe řešit e, otázku energetické chudoby nebo financování renovace budov. Nicméně by bylo logické také přesunout do směrnice e, o energetické účinnosti budov z EED článek 5 a rozšířit jen, jej nejenom na vládní budovy, ale na všechny budovy vlastně neveřejným sektorem. Děkuji. Thank you. Mr. Děkuji, pan Kohlíček. Děkuji. Já bych začal tam, kde skončil kolega Poche. Já si myslím, že veřejné budovy a sociální bydlení by měly být objektem kde speciálního zájmu eh, u izolace budov. Eh, chtěl bych jen upozornit na to, že nejde jen o izolaci budov, ale také o stínění budov, protože zvláště na jihu je důležité, abychom pokud možno méně energie, více energie ušetřili tím, že budeme ty budovy schopni hm, racionálně zastínit Větrání u izolovaných budov je zásadním problémem, aby bylo zajištěno dostatečné větrání, protože jinak tam eh, vzniká mikroklima, které je velmi škodlivé pro ty, kteří v těch budovách, které jsou extrémně zaizolované a nevětrané, eh, žijí. Jednoduché hodnocení u všech opatření, tak aby eh, ty budovy bylo možno izolovat racionálně za použití evropských peněz. A ještě jednu věc, energetická chudoba by měla být řešena právem na minimální přísun elektrické energie. Komplexní přístup je naprosto nezbytný, ale trošku tam kolidujeme s památkovou ochranou budov. A ještě poslední poznámku. E-mobilita je závislá na tom, abychom měli sjednocené zásuvky na všechny elektrické spotřebiče a kapacitní rozvahu, protože v současné době elektromobil tu dobít je prakticky nemožné na současných zařízeních. Děkuji. Danke, Herr Thomas. Yes. Děkuji. Pan Blanco López. Pan Tomas, prosím. Uh, thank you very much. Uh, thank you. Děkuji. Děkuji také Bertovi za dobré první prohlášení. Dlouhodobé plánování je nezbytně potřebné a právě proto také máme určitý oslý můstek mezi touto legislativou a legislativou o řízení systému. Musíme se znova podívat na ten, tento text a podívat se na to, jestli třeba jde posílit aspekt sociálního bydlení a dlouhodobého plánování. Když se podíváte na tuto zimu, měli jsme extrémní smog v řadě států a prostě lidé a ve špatně izolovaných budovách pálili nebo topili koksem a prostě působilo to velký problém. I na to potřebujeme strategii. A Bente, pak ještě další věc, na kterou nevím, jestli máme odpověď. Ceny ropy a plynu jsou poměrně nízké a IA a ostatní předpokládají, že zůstanou na nízké úrovni právě i díky uh, energetické účinnosti, tedy jak v podstatě vytvořit obchodní logiku, která bude vycházet pouze ze soukromých peněz, když máme nízké náklady, nízké ceny ropy a plynu. Prostě buďme realisty. Musíme se dostat do roku 2050 na budovy s nulovou uh, energetickou stopou. A to bude potřebovat veřejné peníze které budou využít jako páka pro ty soukromé a naopak. A prostě musíme se podívat podrobněji na to, jak nejlépe využít veřejné prostředky. Ale teď máme nízké ceny ropy, plynu a emisí CO2, takže prostě pro soukromé investice není dostatečně atraktivní tato investice čistě jenom na základě soukromých peněz. A to je věc, které, před kterou nesmíme zavírat oči. Děkuji pan Blanco López. Děkuji, pane předsedo. Energetická účinnost budov, tady to je zásadní v rámci té strategie od uhelnění v Evropské unii. Tato strategie ehm, má velký potenciál, může být velice úsporná a navíc rentabilní. 75 budov nej, není efektivních. To znamená, máme tu problém s renovací stávajících budov. Víme, že právě tady ta úroveň úspor je efektivnější a jsou i cenově levnější. Navíc tato renovace by umožnila občanům následně spotřebovávat méně energie, větší míru komfortu a navíc by se vytvořila pracovní místa. Už tu zaznělo, byla by to také příležitost pro boj proti energetické chudově. 23 milionů rodin eh, je tímto postiženo v Evropě. Je třeba také eh, vylepšit ty certifikáty energetické účinnosti, vylepšit eh, i ta opatření pro energetickou účinnost, aby to bylo rentabilní a aby přilákala investice do této oblasti. Je to tedy určitá příležitost, která je tu před námi a je třeba ji využít. Děkuji, paní Spiraky. Děkuji, pane předsedo. Také já jsem velice eh, šťastná, že pan Benson je právě zpravodajem, protože jeho inteligentní dům je opravdovým příkladem. Musíme vytvořit určité překlenování mezi tady těmi možnostmi a budovami, ve kterých mnozí lidé v Evropě žijí. Eh, v Soluní jsem se setkala, nebo zaznamenala celou řadu úsilí, aby se prosadila podobná opatření. Uh, Velká většina populace žije v naprosté energetické chudobě v domech, které nejsou efektivní a musíme pochopit to, že energetická chudoba to je eh, situace, která eh, naprosto komplikuje lidem život, takže je třeba to mít i finanční platformu, například v rámci fondu EFSI, nebo jiných fondů i za účasti soukromých fondů, aby se učinilo maximum. Je třeba také informovat veřejnost o těch naprosto dosažitelných pozitivních výsledcích a šířit tyto informace. Děkuji. Sí, grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já tu nebudu opakovat věci, které již zazněly. Zdá se mi, že v rámci toho návrhu Tedy jedná se o revizi nebo přepracování eh, směrnice to by ale nemělo spochybňovat samotné cíle energetické účinnosti, jak je to v článku 7 směrnice o energetické účinnosti. Tady si totiž kladu otázku, zda vzhledem na názory v parlamentu, zda bychom my neměli být ambicioznější, tedy revidovat eh, cíle směrem nahoru, a úspory v energii u těch eh, finálních výrobků, to už máme v legislativě obsaženo. Následně tu máme také problémy eh, s budovami veřejné zprávy a otázkou je, zda tyto budovy vlastně splňují legislativu. A to nejen z hlediska energetické účinnosti strategický směr, který bychom neměli eh, ztratit z našeho zřetele. Pan Karinš? Děkuji. Je to zajímavá diskuze a já jsem tu chtěl zdůraznit jednu takovou praktickou záležitost. Je naprosto zřejmé, že budovy jsou výtečným prostorem pro navýšení efektivity, snižování závislosti, vylepšení životního prostředí. Ale je to otázka také nákladu a samotných kvalifikacích. Uvedu příklad ze tří baltských zemí, ale nebudu to omezovat jen na nás, v podstatě celý ten východní blok. Máme tu obrovské množství budov ze 60. 70. let, které nemají dobré charakteristiky, co se účinnosti týče. Nikoho to tehdy nezajímalo. Jediným záměrem těch budov tehdy eh, eh, je, byla vlastně, nebo eh, tam vlastně lidé nebyli ani kvalifikovaní. Takže v podstatě to řešení nyní je, ale tak si to zaizolujte, ale pak tam necirkuluje vzduch, a takže je to otázka potom i ventilačního systému a tím pak můžete i škodit celé té budově. Pokud se tam ta ventilace nainstaluje správně, tak to zase navýší náklady. A v naší budově to nejsou sociální budovy. Lidé to koupili, v rámci privatizace a je to vlastně nej, ta nejnižší skupina obyvatel, protože ti movitější ti se přesunuli jinak, postavili si domy, takže situace eh, se, eh, je taková, že chudí lidé se nacházejí v těch soukromně držených budovách, do kterých se neinvestuje. Takže, ale jak to uděláme? My nechceme, aby jejich nájmy se zvýšily, protože zase pokud se ty nájmy eh, se škrta, eh, sníží, tak tam nebudou ty mm, dostupné investice. Tak jak to vyřešit? Děkuji. Já jsem se také na, eh, zapsal na seznam řečníků a chtěl bych um, se připojit k té připomínce pana Kellyho, když říkal, že pan Benson má výtečný dům, který by mohl být příkladem. Chtěl bych vám připomenout, že eh, zejména zpravodaj a stínoví zpravodajové, eh, že nejrozsálejšími držiteli eh, těch budov v členských státech, to jsou vlády a tedy ani vlády se svými vlastními budovy, budovami neukazují dobrý příklad. Pan Karinš poukázal na ty budovy v hrozném stavu. Často jsou to přímo vládní budovy, ty samé vlády, které chtějí připravovat legislativu, pravidla i pro soukromý sektor a oni sami teda nedělají věci, které by měli dělat. Takže doporučení pro pana zpravodaje je také uznat tu skutečnost, že největším držitelem eh, budov rozhodně na úrovni EU je právě stát, jsou vlády. Děkuji. Nyní pan Girek. Děkuji. Když tu hovoříme o efektivitě budov, musíme brát v potaz, že e, tady to je otázka také místního rozsahu, protože e, e, teplo se nešíří na velké vzdálenosti. Naopak na jihu Evropy je situace jiná. U nás zase potřebujeme minimálně 200 kW na zahřívání. A to je na metr čtvereční a třeba na jihu Evropy to může být jenom 30, takže ty rozdíly jsou opravdu obrovské, takže by bylo asi chybné snažit se všechno tak nějak zrovnovážnit a mít tu jenom jednotný systém. To jsem chtěl říct v první řadě. Za druhé, je to velký úkol pro architekty pokud urbanisté a pro urbanisty v různých zemích, měli bychom jim předložit právě tento úkol, jak tedy lépe využívat přírodní podmínky nejrůznějších zemích. Abych to zestročnil, asi to je úplně neefektivní způsob, ale možná rychlejší. Děkuji vám. A nyní pan Royal. Ähm, wir haben jetzt alle davon geredet, wie wichtig es ist, Energie zu sparen. Všichni hovoříme o tom, jak je důležité šetřit energii, jak je důležité, aby lidé netrpěli chudobou energetickou, ale co s tím? Pokud tedy pořád budeme eh, stanovovat vyšší pravidla pro energetickou účinnost, eh, tak to prostě znamená, že ty nové budovy budou dražší a dražší. A co, k čemu to povede? To povede k tomu, že buď eh, budou i nájmy dražší a eh, řada lidí si to nebude moci dovolit, anebo pokud to nikdo nebude platit, tak se ty budovy prostě nebudou stavit, kdo by si je kupoval to už, se, to už se prostě děje i dnes, takže si musíme zamyslet nad tím, zda nedosáhneme opak toho, co, čeho dosáhnout chceme. Protože pokud zvyšujeme náklady, tak se prostě může stát, že normální lidé už si takovéhle budovy vůbec nebudou moci dovolit. Takže samozřejmě my máme dobré záměry, ale možná na to nejdeme úplně dobře. Děkuji a poslední řečník na seznamu je pan Nika. Děkuji, pane předsedo. Já tu vnímám potřebu zavést povinné prvky do evropských politik. V těch nejvýchodnějších zemích máme panelové domy, ve kterých jsou padesátky čistovky bytu a je třeba je rekonstruovat. Jsou to velké plány pro energetickou účinnost budov v rámci regionálních fondů v rámci DG Regio. Nicméně to neumožňuje iniciativy pro místní zastupitelstva, aby tedy prostředky, mm, které vynakládají eh, lidé, byly pokryty prostředky těch zastupitelství. Pokud tedy třeba eh, v rámci těch společ... majitelů bytů se jenom jeden vyjádří proti, tak se prostě celý ten projekt um, rekonstrukce eh, neprovede. Některá opatření tedy uh, jsou takto bojkotována nějakým byrokratickým rozhodnutím, které není vlastně dobře vysvětleno. To znamená, evropské prostředky nejsou vynakládány a uh, my pak nemáme energeticky účinné budovy. Děkuji, pane Niko. Máme tu ještě někoho dalšího poslance, který by chtěl přispět. Není tomu tak, takže bych ještě chtěl poděkovat za skvělou německou disciplínu a požádal pana Vocna za DG Energy. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to velice zajímavá diskuze. My se těšíme i na její pokračování a já bych možná jenom přišel s um, několika málo připomínkami. Samozřejmě, pane Benson, my si rádi vyslechneme vaše návrhy na to, jak ta legislativa může vylepšit ten přístup k těmto opatřením. My se tím zabýváme, už jsme zjistili několik prvků, které to mohou vylepšit. A pak je otázka tedy samozřejmě Eh, i té eh, mobility, nesmí to být eh, žádné riziko. Pak k tomu, co řekl pan Kelly, ano, k tomu se připojíme, je třeba se zaměřit i na zručnosti. V rámci Horizontu 2020 tu máme tady projekt. Samozřejmě, že si přejeme, aby i tyto návrhy byly uvedeny do praxe. Primárně tedy by to mělo být v legislativě, ale mělo by to být podpořeno i eh, konkrétními kroky. Pak eh, otázka elektromobility. My jsme tady odhadli ty náklady na neakci na stovky eh, milionů a to není nic, ale zároveň tu máme ten problém vajíčka a slepice v rámci této mobility. Pokud tu nebude žádná intervence, nedostaneme se nikam těch, těch nabíjecích stanic a podobně. Takže jak toto tedy změnit, abychom tu měli tedy záměr, který budeme sdílet všichni. Pan Peterson tady, ano, přejeme si mít ta jednotná místa, to je zase oblast, eh, kterou řešíme v rámci Horizontu 2020. Díváme se na to na národní úrovni prostřednictvím tedy těch platform jako inteligentní eh, budovy, inteligentní financování, pak je to i otázka soukromého kapitálu, jak to dát dohromady. Tady eh, samozřejmě si přejeme sdílet názory se všemi členskými státy a ještě se tím budeme zabývat. K tomu, co řekl kolega Marčilesi, ano, e, dívat se na ten obrázek více ze široka. Máme tu určité ukazatele, které e, tedy poukazují na to, zda tu, ta budova nemá ani možnost se propojit s tím širším e, systémem, co se týče například zapojení do elektrické sítě a propojení a um, je třeba možná si nastavit i ty ukazatele e, jinak, trošku výše. My samozřejmě nemáme takovou obsesi jenom nějakých high-tech e, řešení. Máme tu třeba i budovy, které mohou mít vodní nádrže a pak e, zahřívání jiným způsobem. Takže opravdu se nezabýváme jenom těmi vysoce efektivními řešeními. Pan Silikiotis a otázka energetické chudoby. Ano, mnozí eh, se k tomu eh, o tom vyjadřili. Eh, naše analýza je taková, že jenom když budeme postupovat tímto způsobem, tak bude to přínosné pro lidi s nejnižšími rentami. Když třeba pronajímáte nemovitost, musíte tedy splňovat ty energetická kritéria, takže to určitě má pozitivní dopady když je renovována budova, musí se zároveň vylepšit i ty energetické ukazatele. A lidé, kteří to tedy eh, si pronajímají, tak to pro ně bude přínosné. Takže už jenom tímto způsobem jsme zaznamenali, že nějaké 3 miliony domácnosti se jaksi dostali ven z té oblasti otázky energetické chudoby. Samozřejmě přejeme si, aby jich bylo víc, ale už teď se nám to daří a to je významný krok vpřed panu Tamburáno a stejně tak a panu Tomasovi. Ano, to propojení, tržní propojení a záměry vlády, obnovitelné zdroje energie. Tady se samozřejmě snažíme využívat i jiné oblasti legislativy, tedy obnovitelné zdroje energie ve spojení s budovami. To možná bude zajímat kolegu Blank Lopeze. Pak tu máme dlouhodobé plány, právě to je důležité i pro to propojení na ty eh, vládní záměry, protože když si ministerstva připravují své dlouhodobé energetické plány, potřebují vědět, jaké budovy tedy mají k dispozici a co tedy mohou očekávat v rámci těch svých plánů. A, a eh, souhlasíme s tím, co tu zaznělo ohledně napojení na pařížské a, eh, závazky, tedy přispění EU k tomuto závazku, tedy co všechno můžeme my učinit pro tu situaci po roce 2030. A ještě jedna oblast, abych zareagoval na to, co řekl pan Poche, rozšířit oblast působnosti. Eh, my jsme tu nenavrhli eh, nulové eh, energetické budovy, protože tu ani nenavrhujeme přesun z eh, směrnice článku 5 na eh, ty mm, budovy centrálních vlád, protože zatím jsme v té počáteční fázi, takže si nepřejeme zatím to rozšiřovat na větší množství budov, veřejných budov. To je toto riziko, tu otevírat vlastně další ustanovení by eh, tu bylo možné. Ono je třeba dosáhnout určité rovnováhy i v jednání s radou. Ono by se to mohlo zkomplikovat z dlouhodobého hlediska, protože to bude výtečná legislativa, ale ono to pak rozšíří tu podstatně tu působnost, takže bychom si přáli to zachovat, jak to je. Pak otázce veřejných prostředků, jak o tom hovořil pan Turmes. Ano, můžete to eh, udělat z veřejných prostředků, ale i bez nich eh, ještě je možné učinit tím, že vylepšíte ten rámec. A co se týče překážek proti tomu, aby se tam dostaly eh, veřejné prostředky, ono to možné je. Můžete si vytvořit soubor těch údajů, jenom třeba začněte tím, že když vyměníte okna, jaký to bude mít dopad a můžete s tím přijít i třeba u nejrůznějších bank nebo pojišťoven a, a podobných institucí. Pak připomínka pana Karinše, a pana, pana Niky o těch eh, panelových domech v soukromém držení. Ano, Tady to je velký eh, problém, je to také propojeno na ty smluvní vztahy o tom, jak eh, následky má renovace. Mám tu ale také pozitivní příklady právě z baltských zemí, kde vidíme mnohé kvalitní příklady toho, jak nalezli právě i eh, příležitosti financování a možná v Litvě tu máme také kvalitní příklady toho, jak se zlepšily i ty veřejné budovy. A pak ještě k tomu, co řekl pan Royal, my jsme se dohodli, že musíme věnovat pozornost nákladům. Co se týče nových budov, tady vnímáme velký prokrok u té konvergence eh, nákladů na ty nejlépe eh, energetické budovy. A myslíme si, že se dostáváme do situace, kde eh, je to v rovnováze právě i té těch ekonomických vkladů. Mohl bych o tom hovořit asi ze široka, ale to bych mluvil mnohem déle než vás všech 20. Děkuji vám za pozornost. Mhm. Děkuji. Neuvěřitelné vám se doká- podařilo e, zareagovat téměř na všechny řečníky. Tak ještě dám slovo panu zpravodaji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji e, mnohokrát všem stínovým zpravodajům, ale i e, ostatním kolegům, kteří e, projevili zájem na tomto tématu. Protože e, se ročně staví poměrně malé procento nových budov, musíme se opravdu zaměřit na ty stávající budovy a na jejich renovaci. Několik kolegů dnes zmínilo také energetickou chudobu a potřebu renovace eh, veřejných budov a sociálního bydlení. Řada eh, našich eh, obcí, krajů a států má neefektivní budovy, které by bylo také potřeba renovovat. Je dobré, že máme eh, IB, máme EFSI, máme eh, do, možnosti čerpat strukturální fondy. Ale zároveň potřebujeme i eh, zpřístupnit soukromé financování. Tady opravdu jde o to, abychom pokročili kupředu v této oblasti. A nejsme v tom sami. E, vlastně otázka zprávy a řízení jídí, to je všechno důležité, což nás doprovází. E, a také děkuji panu Hudsonovi a jeho týmu za skvělou spolupráci a těším se na nadcházející vyjednávání. Děkuji. Děkuji, pane Bencne. A tím se dostáváme k bodu 11, kde jde o podporu eh, využívání obnovitelných zdrojů energie. Upozorňuji vás na to, že zde máme hodinu na prezentaci ze strany zpravodaje, stínových zpravodajů a také na rozpravu. Nejprve dám slovo panu Blanku Lopezovi na pět minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Návrh, který předložila komise, nabízí příležitost zabývat se nezbytnou úpravou těch změn v oblasti energie eh, ve srovnání s původním znění legislativy. Tady je zapotřebí tedy podpořit významné pokroky v této oblasti. Za prvé tedy poukázat, že jsme se zavázali splnit cíle v oblasti klimatických změn. To bude tedy hlavní nástroj, aby se splnily mezinárodní dohody. A za druhé, významný rozvoj stávající i ten počítaný, v ob, o, s kterým se počítá v oblasti obnovitelných zdrojů energie a jejich význam pro naše podniky, pro vytváření pracovních míst, to nesmíme ztrácet ze zřetele nemůžeme nevyužít naší eh, zásadní role v tomto rozvoji takovýchto technologií, protože máme k dispozici technologické poznatky, struktury, průmyslové struktury, a veškeré podmínky. A za třetí, což není méně důležité, snižování eh, cen těch špičkových obnovitelných technologií, to znamená my si musíme brát k srdci tu udrž- technologickou udržitelnost. Navíc je to výtečná příležitost pro to, abychom měli levnou energii, která nám umožní zajistit naši energetickou nezávislost a mít ještě konkurenceschopnější průmysl ten balíček, eh, to má ustanovení, která jdou správným směrem. Nicméně je tu takový pocit, že to není dostačující v rámci rozsahu těch cílů, které chceme splnit. Myslím si, že tento parlament by měl přispět k zajištění koherence s tím, co jsme si slíbili, že splníme do roku 2030 i do roku 2050. Měli bychom navíc zajít ještě dál, než je ten cíl 27 obnovitelných zdrojů energie. Musíme přispět k dekarbonizaci našeho um, průmyslového odvětví. My jsme se dohodli, že to bude 27% do roku 2030. Navíc je tu narůstající konkurenceschopnost. Je pravděpodobné, že těch 27% dosáhneme bez nějakého velkého úsilí. Takže teď se musíme dohodnout, že navýšíme tento cíl, ale musí to být tedy v souladu s plány do roku 2050. Navíc bych chtěl říci, že další cíl, který si stanovíme, ten by měl na národní úrovni být závažný. Pok- závazný. Pokud budeme proti, tak eh, půjdeme vlastně proti vlastním slibům. Přejeme si být eh, konkurenceschopní, přejeme si být aktivní účastníci na energetickém trhu, být připraveni na zimu, mít eh, kvalitní trh s elektřinou. A jeden z těch nejzajímavějších aspektů toho návrhu přepracování směrnice Eh, jsou možné negativní dopady z eh, již realizovaných projektů. Tento aspekt je důležitý, ale je třeba to posílit. Je třeba zajistit takovou imič Evropy, že je to prostředí, které je z právního hlediska bezpečné a že umožní, aby tam tedy přicházely ty nezbytné investice, které podpoří tento proces transformace. Ještě další část návrhu. Eh, je třeba stanovit spotřebitele do středu toho rozhodovacího eh, procesu, posílit jejich pravomoci, protože oni jsou klíčoví i pro budoucnost energetického trhu je důležité hovořit o cenách a energie. Mají mít možnost oni sami produkovat elektřinu, být tedy aktivními aktéry na energetickém trhu. Takže je důležité podporovat taková inteligentní města, která budou mít eh, vysoké počty elektrických automobilů a které budou tedy řízeny inteligentními sítěmi. Ta směrnice by měla být facilitátorem takovéhoto procesu to bude velice přínosné pro náš budoucí energetický trh. Energie to je takové naše právo, máme na ní všichni právo a měla by umožnit také odstranit e, ty překážky, které v rozvoji energetického trhu stále ještě existují. Zavedení obnovitelných zdrojů energie je důležité také e, do dopravního odvětví, protože jsou tu vysoké procentuální podíly na znečišťování našeho prostředí a my nepomůžeme e, dekarbonizaci našeho prostředí, pokud nezapracujeme i na oblasti dopravy. Jsme zavázáni evropským občanům, přejeme si a slíbili jsme jim navýšení kvality jejich života takže potřebujeme jasné právní normy které se budou řídit dekarbonizací naší ekonomiky. Pokud to provedeme kvalitně, budeme mít čistou energii, levnější energii a energii, která bude vytvářet pracovní místa. A proto tedy před námi je velká výzva. Je to velká výzva, která je zároveň ale velkou příležitostí. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nyní stínový zpravodaj za EPP, pan Kelly. Děkuji. Já vítám návrh eh, komise eh, pro přepracování této směrnice. Je tam celá řada pozitivních prvků. Mé prvotní myšlenky, eh, což nejsou nutně návrhy, jsou následující. Co se týče cílů, my tady eh, vlastně se bavíme asi o 27%. Parlament už několikrát ale podpořil vyšší cíl, sice 30%. Hmm. většina tedy byla za ten vyšší cíl. Měli bychom se tedy eh, této otázce věnovat a opravdu se pobavit o tom, co je nejefektivnější stanovený cíl. Potom eh, je také zajímavé podívat se, jaké studie podléhaly komisnímu návrhu. Eh, když se třeba podíváme na fotovoltaiku a větrnou energii, tak vlastně oni pokulhávají za těmi modely. Takže my bychom se opravdu měli eh, snažit eh, přiblížit se co nejvíce realitě. Což je důležité taky samozřejmě pro ty klíčové hráče v dodavatelském řetězci. Máme tedy scénář, kdybychom chtěli dosáhnout zhruba 24% do roku 2030, to znamená tedy podíl obnovitelných zdrojů eh, energie. To je poměrně málo ambiciozní, takže bychom se tomu ještě měli trošku zavěnovat. Eh, potom spotřeba a obce. je eh, důležité, aby se do toho energetického mixu dostalo více alternativních zdrojů, a to zejména na venkově. musíme si dávat ale pozor, abychom zachovali férový energetický systém, kdy se tedy pokrývají náklady eh, na přístup do distribučních sítí, ale také na eh, náklady za poskytování těch kapacit standby. Máme určitě je eh, určité číslo spotřebitelů, kteří by eh, měli mm, užitek z těchto eh, postupů. Potom, co se týče také o vytápění a ochlazování, to je další věc, které se musíme věnovat. Vlastně nezávazný, nezávazné navýšení 1%, které navrhuje komise, prostě neodráží rapidní pokrok, ke kterému dochází v tom sektoru. A na závěr chci říci, že si musíme dát velký pozor ohledně biopaliv. V minulosti jsme to trošku, eh, se nám to nepodařilo udělat dobře a teď už opravdu to znovu pokazit nechceme. Děkuji, pane Kelly. Eh, pan Hans Olaf Henkel za EKR. Eh, komise tedy navrhuje ten 27 podíl Eh, obnovitelných zdrojů v tom energetickém mixu. Otázka je, zda to zůstane na těch 27% nebo zda se to navýší. Ještě pořád eh, tedy probíhá diskuse. Příspěvek každého jednotlivého členského státu se teprve musí určit. A ten návrh zatím nepředpokládá žádné eh, odvětvové cíle a není tam ani vlastně žádná kvóta pro ty obnovitelné zdroje. A nejkontroverznější bod je omezení eh, které se navrhuje pro konvenční eh, biopaliva dolů na 3,8 v dopravě. Návrh pro toto omezení eh, vlastně eh, je zdůvodňován nějakými duplikacemi eh, užití půdy. Přitom tedy máme zásadní infrastrukturu pro vytváření alternativní energie těchto obnovitelných zdrojů. Ale teď nakolik budou evropští producenti ovlivněni tímto omezením? Někteří vědci také říkají, že e, máme negativní e, dopad e, na používání půdy právě tím, že se stále více používá v Evropě biopaliv. Pan zpravodaj Banko López říkal, že navrhuje zvýšení toho cíle ze 27% na 30% a sice na základě předchozího rozhodnutí Evropského parlamentu. Také signalizoval sympatii k um, jakémusi omezení konvenčních biopaliv a já v tuto chvíli jsem otevřen uh, všem návrhům, ještě jsem to neuzavřel, ale uh, chci jasně říci, že nebudu dělat kompromisy, co se týče oblasti subsidiority a uh, svobody každého členského státu rozhodovat o svém vlastním energetickém mixu. Není pan Federley, prosím. Děkuji. Nejprve k těm cílům. Já si myslím, že to se opravdu dá ještě vylepšit, jak to už říkal sám zpravodaj. Já si myslím, že EKR e a EPP už se tomu zřejmě také otevírají. E, ITRA by také mohla zadat novou studii k novému e, výzkumu, jak už vlastně to udělala komise. Komise vychází z nějakých studií z roku 2012 takže vlastně vývoj i cenový od eh, roku 2012 eh, nebyl eh, zapracován a tam ty změny těch nákladů investicí do obnovitelných zdrojů energie jsou docela velké. Takže mm, určitě dnes můžete mít větší návratnost za investice, pokud se to udělá dobře. Takže podíl obnovitelných zdrojů v, ve vytápění a ochlazování. Tady vlastně mm, upozorňuji na některé země, které už mají velký podíl eh, obnovitelných zdrojů v této oblasti. Když řekneme, že každý by se měl zvýšit o stejné procento, tak prostě země, které už jsou třeba úplně vytápěny eh, obnovitelnými zdroji, tak budou těžko dosahovat ještě dalšího navýšení. Takže na to bychom se měli dát pozor. Také se musíme podívat na celkové snížení skleníkových plynů, ne pouze na to, jaké materiály se používají. A co se týče eh, udržitelnosti a kritérií biomasy a lesů, eh, tak tady vlastně je kompetence členských států rozhodovat o energetickém mixu a také o eh, lesnictví. Prostě musí o tom rozhodovat české státy a také musíme uznat, že máme rozdíly v jednotlivých typech lesů, to záleží prostě na jaké, z jaké země pocházíte. Některé země mají 75% až 80% e, území pokryto lesy a zatím je to spravováno udržitelně. Jiné země prostě zápasí s tím, aby vůbec měli udržitelné lesnictví. Takže to se taky musí zvážit. A další dvě věci. Obnovitelné Eh, zdroje a investice do nich, eh, tomu se věnujeme tedy mm, už několik let a musíme tedy jasně stanovit jasný signál pro investory, musíme jasně ukázat, že eh, tohle to chceme nastavit tak, aby rostly investice. Kromě toho máme taky obrovskou zodpovědnost za celý ten zimní balíček tady na našem výboru ITRE. Předpokládám, že dojde k boji Eh, o kompetence mezi výbory, pokud se chceme věnovat sektoru ETS, mimo ETS a vlastně celé, celému tomu eh, zimnímu balíčku, tak musíme zajistit, že jsme příslušným výborem, nebo že prostě při nejmenším se můžeme vyjadřovat ke všem částem toho balíčku. Vím, že budeme bojovat s výborem Envy, eh, co se týče například těch kritérií udržitelnosti, a já si myslím, že bychom se měli zasazovat za to, abychom aspoň měli sdílené kompetence abychom tedy opravdu mohli ovlivnit ten konečný výsledek toho balíčku. Děkuji. Nyní pan Turmes, prosím. Děkuji. Mnohokrát děkuji kolegové. V podstatě máme tady konsenzus, že těch 27% je příliš málo. A proč? Protože ceny klesly. Obnovitelné zdroje byly drahé, ale když se dneska podíváte třeba na poslední tendry eh, pro větrnou energii eh, u pobřeží nebo eh, solární energii, tak vidíte, že prostě ty nastavené ceny jsou už zastaralé. A je tedy potřeba, aby to komise aktualizovala pokud to neudělá sama, tak budeme my muset zadat nějakou studii. A Mohli bychom třeba eh, stanovit 33 do, 30, do 33. roku nebo 35 do 35. roku. A já v podstatě už vůbec nechápu, proč komise říká, že 50 eh, v roce 2030, které zelené energie, je maximum, čeho bychom mohli eh, dosáhnout. A potom komise ale říká, že bychom měli podpořit elektromobilitu, elektrické vytápění, ale na co? řídit eh, tato elektrická auta v tom starém systému. To nedává žádný systém. Pokud máte tedy auta, která mm, eh, vlastně eh, spalují uhlí, které vlastně produkují CO2, tak je potřeba to nějakým způsobem zkombinovat, to znamená tu elektromobilitu, účinnost budov, a potom možná můžeme také začít um, přistupovat k elektrickému vytápění. Tady vlastně jde i o kapitální, kapitálové náklady. Například Polsko zadalo eh, tender pro fotovoltaiku. Všichni ví, že země, v, tedy půda v Polsku je levnější než třeba v Dánsku. V Dánsku ale přitom máme 95 euro za kilowatt hodinu, v, v Polsku je to 55. Takže jak vysvětlíme, že máme téměř tu stejnou cenu, ačkoliv v Polsku je mm, levnější půda. Takže vlastně zadáte tedy výběrové řízení, které je 95 v Polsku a 55 v Dánsku. Je tam nějaké tajemství? To jsou právě ty kapitálové náklady. Ty jsou v Polsku vyšší. A stejně tak, že třeba e, německá větrná turbína je levnější v Německu než v, v Rumunsku. A všichni investoři vám řeknou, že čím menší je riziko, tím levnější je kapitál. A ještě jedna věc, která je problematická v tom komisním návrhu, je vlastně zpráva a řízení těch obnovitelných zdrojů. A tam je to příliš eh, eh, slabě nastaveno. My se musíme vrátit k závazným národním cílům. Tak eh, to poskytne potom investorům jistotu. A kromě toho musíme pomoci členským státům aby měli nějaké systémové výhody. To samozřejmě platí i pro ty přenosové sítě, pro trhy. A vlastně tady je potřeba spolupracovat v rámci jednotlivých regionů. Eh, už, už jsme měli například i zprávu Čečiny o um, ceně toho, když nespolupracujeme je potřeba prostě, abychom nezapomínali na to, jaké náklady se pojí s tím, když třeba nespolupracujeme v rámci důležitých regionů, jako třeba v Pobalti a podobně na tohle se musíme podívat, aby vlády pochopily, že tady to není nějaká zátěž, ale příležitost. Děkuji, pane Turmesi. No, eh, nyní paní López. Děkuji, pane předsedo. Návrh komise eh, je jen málo ambiciózní, že si říkám, zda tedy energetické a klimatické služby na komisi jsou nějakým způsobem koordinovány. Říkám to proto, že ten návrh o obnovitelných zdrojích energie se soustředí jenom na to, aby tedy se investovalo v energetické oblasti tam, kde se jim zlíbí. A to je neslušitelné se snižování emisí, což vzešlo ze zasedání COP21 a také neslučitelné s naší energetickou politikou. Ta by měla být i sociálně spravedlná, spracující v sektoru boj proti energetické chudobě a nebo za demokratizaci energetické spotřeby. My víme, jak to funguje, už se to již prokázali. Funguje to na základě závazných cílů na národní úrovni, strategických plánů, mechanismech podpory a stabilních kontrol. A tento parlament to opakovaně schvaloval. Také si přejeme jasnější vizi těch benefitů a nákladů u obnovitelné zdroje energie také v oblasti elektřiny a dopravy a zajistit, aby se obhajovaly zájmy všech zúčastněných aktérů, od odboru po malé elektrické producenty. Toto jsou naše priority a jsem si jistá, že budeme společně pracovat stejným směrem, abychom zajistili kvalitní zprávu. Thank you, Mr. Děkuji, pan Tamburano, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I my jsme proto, aby národní cíle zůstaly u obnovitelných zdrojů. Budeme za to bojovat. Můžou fungovat jenom závazné cíle, protože pokud tomu tak nebude, tak pravá ruka nebude vědět, co dělá levá. Už v předchozích zprávách jsme bojovali za práva spotřebitelů. Jsme spokojeni s tím, že Evropská komise předložila určité návrhy, Příspěvek eh, spotřebitelů, který, kteří jsou zároveň producenty, by mohl být vyšší. Tady existuje jedna studie, která říká, že v roce 2030 118 milionů takovýchto soukromých výrobců by mohlo pokrýt 19 eh, potřeby elektrické energie v Evropě. A v roce 2050 už by polovina občanů Evropské unie mohla takto aktivně zapojena do produkce a distribuce energie. A tím by pokryly 45 spotřeby elektrické energie. <clears throat> Evropská komise říká, že Evropská unie má být hráčem číslo jedna u obnovitelných zdrojů v Evropě, ale když se podíváme na data z jiných částí světa, tak vidíme, že jsou země, které jdou dopředu daleko rychleji než my. Energetická unie, energetická unie by měla dosáhnout především toho, že občan bude ve středu naší pozornosti. Chceme, aby nešlo jenom o slova, aby se z toho staly činy a skutečnost, aby opravdu občané byli protagonisty energetické transformace v Evropské unii. A nezapomínejme ani na výhody v oblasti vytváření pracovních míst, investičních příležitostí a také geopolitických změn v případě, že obnovitelné zdroje energie se dostatečně využijí. Děkuji. Děkuji, pane Tamburáno. A teď máme ještě sedm dalších žádostí o slovo. Na, první, na jednu minutu má slovo pan Karinc. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. To byla velmi zajímavá diskuse. Chtěl bych ale zmínit jeden praktický aspekt. Je to důležitá agenda. Není pochyb o tom, že více obnovitelných zdrojů je dobré jak pro boj s klimatickými změnami a snižování závislosti na dovozu. Ale máme tam ještě jedno téma, které souvisí s eh, designem trhu, protože čím víc obnovitelných zdrojů, tím víc máme eh, výkon energie nebo výrobu energie, která není nepřetržitá a je potřeba to kompenzovat. Čili v tomto případě je potřeba se zamyslet nad subvencemi. Chceme přece, aby nám světla svítila pořád. Nechceme, aby nám říkala elektřina, že za pět, za deset minut se začne svítit, protože bude energie. Takže prostě zamysleme se nad tím, jak podporovat více obnovitelných zdrojů, aniž bychom chtěli po producentech, aby měli v podstatě zajištěnou kapacitu, kterou budeme subvencovat a ta bude vyplývat z eh, konvečních zdrojů. Pan Machtá má jednu minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych si chtěl trvat na jednom bodu, který nám dělá problém. Samozřejmě, že to není jediný. A to velmi přísná zásada Evropská, Evropské komise technologické neutrality u výběrových řízení. My máme pocit, že to působí trošku demokratický, demokratický problém nebere v úvahu to, co je, přísluš, co je vhodné v eh, daném místě, co je a, eh, přípustné. Představme si, že třeba máme nějaký pobřežní region v Evropě, který v tuto chvíli chce vyvíjet a, větrnou energii offshore. Dneska to je možné, v budoucnosti to nebude možné. Nemůže říct, že prostě udělá takovou, takovýto tender eh, na Eh, obnovitelné zdroje, který bude jenom, jenom větrný. A nebude v něm fotovoltaika a podobně. V podstatě je tady riziko, že se může stát, eh, že do budoucnosti budeme eh, preferovat čínské fotovoltaické panely a ne naše větrné elektrárny a přitom ty čínské fotovoltaické panely může být dražší. Ano, pochopitelně je potřeba se pouštět do obnovitelných zdrojů, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že komise v této oblasti všechny kompetence nemá. Děkuji. Pan Kohlíček, prosím. Děkuji. Kolega poukázal v celku dobře na to, že je efektivnější investovat do fotovoltaiky nebo větrných elektráren v určitých místech. Já bych chtěl poznamenat, že z obnovitelných zdrojů jsou některé, které se dají skladovat a které mohou být jako záložní nebo špičkové zdroje využívány. Je to například, eh, pokud biomasu využívám na výrobu plynu a nikoliv přímo na výrobu elektřiny. Je to také částečně vodní energie, což jsou přečerpávací elektrárny. A samozřejmě eh, na druhé straně mám většinu těch zdrojů, které potřebují velkou zálohu. To už je vítr, slunce, Geotermální energie tohleto nepotřebuje. A teď je otázka, eh, do jaké míry jsme schopni těmi podporami eh, tuto eh, disproporci vylepšit. Pokud se týče dopravy, tam neustále se bavíme o bodíku, který je úplně mimo jakoukoliv jakýkoliv zájem Evropské komise a který může vyřešit právě to množství energie v době, kdy jsou sedla energetické spotřeby, ať už je to z fotovoltaiky, nebo je to z těch velkých větrných parků, které se budují na moři. Já bych rád věděl, jaké je stanovisko k tomu komise, protože do této zprávy to výrazně patří. Děkuju. Thank you. Děkuji. Pan Sovině, prosím. Děkuji. Já bych chtěl ocenit práci zpravodaje a sdílím jeho vizi. Podpora energie z obnovitelných zdrojů energie, to je klíčová otázka, zejména když máme stanovené cíle, přejeme si zajistit bezpečnost dodávek a bojovat proti klimatickým změnám. Může také silně přispět k eh, bilancím současného stavu v nejrůznějších zemích a přispět k vytváření pracovních míst. Měli bychom být tedy ambicioznější při stanovování cílu. Jsou tu důvody jak klimatické, tak ekonomické v rámci rozvoje EU. A proto tedy by mělo být možné, aby tedy eh, právní texty, konkrétně tato směrnice, měla umožnit takový inteligentní přechod a v rámci tohoto je zapotřebí zaintegrovat obnovitelné zdroje energie do trhu, to tady zaznělo. Ale aby to bylo možné a aby to bylo také spravedlivé, je třeba podporovat výzkum a rozvoj v oblasti energetických zdrojů a také systémy ukládání a distribuce energie. Je třeba také se zabývat otázkou dopravních prostředků a v, této, v tomto spojení tedy obnovitelných zdrojů energie. Co se týče eh, podporování investic, ano, měli bychom podporovat investice. Určitým příkladem mohou být eh, třeba eh, vodní mm, přehrady. Děkuji za pozornost. Thank you. Und jetzt... Děkuji, pan Werner, prosím. paní Werner, prosím. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji. Jako stínová zpravodajka se eh, věnuji, eh, já, já se tady věnuji eh, přenosovým sítím a E, tady vlastně mě zajímá přeměna z centralizovaných systémů, systému do systému stále méně centralizovaných či úplně decentralizovaných. Návrh Komise pro přeplacování e, této směrnice obsahuje řadu dobrých opatření. Někde je ještě potřeba ale ty věci vylepšit. Potřebujeme ambicioznější přístup také stanovení toho cíle podílu obnovitelných zdrojů energie do roku 2030. Předpokládám, že o tom ještě v následujících týdnech a měsících budeme hodně hovořit. Za svoji skupinu mohu říci, že těch minimálně 27% bez eh, národních nějakých státních závazných cílů nejsme, eh, nesouhlasíme. Je to příliš málo ambiciozní a v tom návrhu komise jsou ještě vlastně další podpůrné systémy, které se mohou využívat, ale to je potřeba, aby bylo v souladu i s, se státními dotačními systémy a Jinak vůbec ten systém je trošku eh, komplikovaný a málo transparentní a mohlo by to tedy vypadat tak, že národní ministerstva potom celé měsíce eh, budou eh, tak nějak eh, vyjednávat s generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž, aby měli třeba nějaké výjimky vyjednané. A takhle to přeci nejde protože v komisi už jsou e, nastaveny nějaké schválené postupy, tak nebylo by lepší, kdybychom prostě do, toho, e, do té směrnice už dali nějaký katalog těchto schválených postupů e, pro tedy podporu z veřejných fondů. Děkuji a nyní paní Sande. Děkuji mnohokrát. Já jsem chtěla trvat na tom, že tady máme dva problémy. Za prvé biopaliva. Když se podíváme na první generaci, tak to bylo ze 7 eh, na 3,8 v roce 2030 a je příliš široká v podstatě to eh, podceňuje vyzrálost nových technologií. Já se nechci pouštět do této diskuse, jenom jsem chtěl říci, že 70 eh, proteinu a, a může být vlastně vyrobena a i prostřednictvím spolugenerace. E, za druhé, technická neutralita. Tady jsem chtěla trvat na tom, že není úplně jasné, jak to vypadá s tou možností výběrových řízení podle jednotlivých technologií. Místní orgány si musí mít možnost vybrat jednu technologii spíše než jinou, v závislosti na tom, jak vypadá jejich klimatická, zeměpisná či to, to, topografická situace ale také jaké mají k dispozici průmyslová odvětví. Jedná se tam především o te, tepelná čerpadla v Alsasku. To je oblast, která mohla a přitom nebyla rozvinuta tak jako jiné technologie. Myslím, že nás čeká zajímavá diskuse a určitě se k ní ještě vrátíme. Merci. Mrs. Griffin. Děkuji, paní Griffin. Uh, thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já myslím, že musíme vytvořit právní rámec Evropské unie tak, aby Evropa opravdu vedla v obnovitelných zdrojích energie. A zajistili jsme eh, bezpečnost pro a, je, a jasné podmínky pro investory. Návrh Evropské komise není dostatečně ambiciozní, jak říkala řada kolegů. Myslím si, že bychom měli mít vyšší závažný cíl na 40% a kromě toho národní závazné, závazné cíle, které by zajistily, abychom v roce 2030 dosáhli cílu obnovitelných energií. Situace v Evropské unii v jednotlivých členských státech se liší a tyto rozdíly musíme vzít v úvahu a to třeba vytvářením finančních nástrojů, které by podporovaly transformaci energetiky zemí, které to potřebují. A nakonec, aby skončila pozitivně, velmi podporuji návrhy týkající se stability finanční podpory, grantů, obnovitelných zdrojů, další práva spotřebitelů a uznávání energetických společenství, protože to nakonec budou občané, kteří umožní, aby tato transformace proběhla. Myslím si, že obě dvě rozpravy dnes dopoledne poukázaly na to, že opravdu musíme vzít tento balíček jako balíček. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji. Nyní pan Kolombašek, prosím. Благодаря господин председател. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych nevěřil v systém, kdy všichni odpovídají za vše. A i ten cíl 27% není realizovatelný, pokud každý členský stát nebude mít stanovené a naplněné své vlastní cíle. Položili jsme tuto otázku panu Ševčovičovi, zatím jsme nedostali odpověď. V roce 2014 Evropská unie učinila určitá rozhodnutí a je potřeba je naplnit. Je ale potřeba zároveň zajistit, abychom měli řádný rozpočet. Druhá věc se eh, týká té možnosti, nebo respektive nemožnosti preferovat určitou technologii. Pak, když to nebude možné, tak v podstatě pro nás bude velice těžké produkovat a, eh, a, eh, energii. Navíc také odstranění preferenčních cen, to nám také neumožní dosáhnout toho cíle a, eh, a už vůbec ne nějakého ambicioznějšího. Děkuji. A pan Turmes má druhé vystoupení. Jenom velice stručně. Poznámka pana Konence je důležitá. Jak bude vypadat budoucnost? Tržní prostředí pro celou elektřinu. Teď největší překážkou jsou příliš nízké ceny za emise CO2, CO2 má tak nízkou cenu, protože máme příliš vysokou kapacitu. Takže následně tam je úzké rozpětí. Bylo mě řečeno, že ten systém nemůže být tak flexibilní, jako chceme s tak nízkou cenou CO2. Jakmile se navýší cena CO2, tak potom rozpětí v mezidenních trzích bude také širší a investoři k tomu budou přistupovat kapitalisticky. A to je na kapitalismu dobré. Jakmile uvidí, že trh flexibilitu odmění, tak se pustí do baterií nebo třeba budou modernizovat eh, jiné technologie nebo otevřené cykly a takovéhle věci. V analýze generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž píšeme, že plynové turbíny s otevřeným cyklem by mohly být refinancovány kapacitou, ale ne v prostředí s nízkými cenami za eh, emisi CO2. Děkuji. Ještě někdo se prosím hlásí? Zdá se, že ne. Takže v tom případě požádám Evropskou komisi na tři minuty, paní Bre Marquez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropská komise je velmi spokojena se zájmem, který vyvolal tento návrh o návrh novelizující tuto směrnici a že také podporujete řadu jejich rysů. Cílem je vytvořit prostředí, ve kterém členské státy budou schopny maximalizovat potenciál obnovitelných zdrojů a společně dosáhnout minimálně 27 eh, společné eh, spotřeby energie do roku 2030. Jak říkal pan poslanec Blanko a následně i ostatní, je to zásadní legislativní návrh, který chce přispět k tomu, abychom byli hráčem číslo jedna u obnovitelných energií a aby opravdu to stálo na spotřebitelích. My jsme si dobře uvědomujeme, že Evropský parlament podporoval vyšší cíle minimálně na 30%, ale na základě modelu, modelů, které jsme si nechali spočítat, to číslo, které jsme zvolili, je nákladově optimální v roce 2030, ale umožní to také dosažení dlouhodobých dekarbonizačních cílů Evropské unie a z toho důvodu to navrhla Evropská komise a také to bylo potvrzeno Evropskou radou v říjnu roku 2014. Zada poslanců a poslankyň Kele Fedele Enoso, Turmes, a hovořili o hodnocení dopadu. My víme, že tento dokument byl kritizován, protože nepoužívá realistická čísla nákladová určitých obnovitelných energií, ale jenom jsme chtěli objasnit, že ta čísla byla používána jako příklad. Co se týče modelování, tak jsme používali model Primes, který používá komplexní systém. A náklady a jejich předpoklady vychází z posledních údajů, které jsou k dispozici a můžete se na ně podívat. Tuto otázku velmi rádi vyjasníme v dalších diskusích. Tento návrh je pro Evropskou komisi ambiciozní. Je to nejenom o cíli, je to o vyvážení opatření v oblasti elektřiny, chlazení a topení a dopravy, což vlastně dá regulační jistotu a zlepší to podmínky pro investice do obnovitelných zdrojů. Kromě toho tam jsou ustanovení v, řízení, v nařízení o zprávě trhu a o, o e, designu trhu a energetické účinnosti. Chci jenom připomenout pár charakteristik a také odpovědi na některé připomínky, které dnes zazněly. Za prvé to podporuje koordinovanější a evropštější přístup pro podporu členských států, která musí být tržnější, tak aby se minimalizovaly zásahy nebo pokřivení trhu a aby se obnovitelné zdroje používaly co nejhospodárněji po celé Evropské unii, o čemž hovořil pan poslanec Karenc. Na jednu stranu jsme pro podporu nových a slibných technologií, abychom podporovali inovaci. Také to znemožňuje škodlivé retroaktivní změny, podporuje to transparentnost pravidel a regulační jistotu, což je základní předpoklad pro snižování ceny nákladu, jak velmi dobře řekl pan poslanec Turmes. Také co se týče topení a chlazení, to je v podstatě 50% naší spotřeba, tady je veliký potenciál obnovitelných zdrojů. Ten je nezbytný, chceme-li se dopracovat v těch 27, těm 27% a to hospodárným způsobem. Takže chceme, aby o 1% zvyšovaly v tomto sektoru členské státy podíl obnovitelných zdrojů a aby otevřeli tuto část trhu. <clears throat> Teď dekarbonizace dopravy. Tady je povinnost evropských dodavatelů paliva, aby zvyšovali podíl obnovitelných zdrojů, včetně elektřiny a také nízkoemisních paliv a kromě toho také, aby vytvořili mandát pro pokročilou generaci biopaliv. A kromě toho, a tímto bych chtěla reagovat na pana Tamborána, Spotřebitelé jako jednotlivci či jako společenství mohou vytvářet, spotřebovávat a ukládat energii bez nepřiměřené zátěže. A také chceme, aby tito spotřebitelé přispívali poplatky, které eh, jsou spravedlivé. Za páté, administrativní zátěž a jedno správní místo pro eh, povolení a také zjednodušená povolení pro malé projekty a v některých případech také pro obnovení stávajících eh, elektráren pro obnovitelné zdroje. A biomasa také ušetřuje oproti fosilním palivům a emise, ale musí být vytvářena tak, aby nedošlo k odlesňování a ztrátě biodiverzity a aby byla, energi- aby byla efektivně eh, přeměněna v energii. A tento návrh je také v souladu s, s kompetencí členských států. Jak jste správně řekli, tento návrh je propojen s dalšími částmi balíčku o čistém vzduchu, o čisté energii, především co se týče designu trhu a řízení. Takže naším cílem je zajistit koherentní legislativní rámec pro období po roce 2020, což připraví prostor pro potřebnou transformaci energetiky v EU. Evropská komise se bude těšit na další konstruktivní diskusi s Evropským parlamentem o revizi této směrnice, která nastaví ambice pro Evropskou unii v této slibné oblasti obnovitelných zdrojů, což vede k růstu a vytváření pracovních míst, tak říkalo něk- mnoho z vás. A také to umožní lépe využít snížící se nákladů na technologii. Děkuji. Eh, a pan Blanco López nakonec. Muchas gracias a todos. Děkuji vám všem eh, za vaše myšlenky, které jste vyjadřili, také některé návrhy. A já bych se chtěl vyjádřit eh, k tomu, jak tu probíhá debata. Ano, už to tu zaznělo, když se schválila zpráva López Bermejo, tak eh, mnohé ty myšlenky tu již zazněly. Myslím si, že když tu hovoříme o tom globálním cíli, to je tedy no, cíl komise o těch 27%, tak to není v souladu ani s těmi cíly, které jsme si stanovili pro rok 2050, ani nebylo bráno v potaz to, že jsou tu údaje, které hovoří o eh, snižování nákladů prostřednictvím obnovitelných zdrojů. Říkali jsme to u zprávy Bermecho, říkáme to nyní, těch 27% to je špatný signál. Je to málo ambiciozní a kromě toho to prokazuje, že si nepřejeme dostatečně to, aby technologie pokročila a aby byla dostatečně zralá na to, aby za nižších cen mohla pomáhat plnit ambicioznější cíle než jak je obsaženo v dokumentech Evropské komise bez nějakých dodatečných opatřeních, to stanovila na 27%. To je málo. Neumožňuje to, na to chci poukázat, jasný signál pro přitahování nezbytných investic. Hodně se tu hovořilo o tom, že je zapotřebí zajistit právní bezpečnost je třeba brát v potaz situace, ke kterým došlo eh, v některých zemích díky retroaktivitě o přijatých opatření, takže je velice důležité o tomto hovořit. Ale pokud chceme opravdu přilákat investice, pokud to opravdu chceme a pokud si přejeme, aby ty investice mohly být opravdu trvalé, tak když si nestanovíme závazné cíle na úroveň národní, tak tu nebudou investoři, kteří budou riskovat, když tu nebudou jasné závazné cíle. Ano, my se můžeme snažit zajišťovat právní bezpečnost, ale pak oslabujeme ten návrh, nestanovujeme tu žádné závazné národní cíle. Ono je to naprosto protichůdné a je třeba tuto situaci vyřešit, protože bez toho dostatečně nepokročíme s návrhem. Vím, že se tu rozvíjí rozsáhlá debata o biopalivech první a druhé generace. Rozhodně musíme se snažit o to, aby ta směrnice nastolila určitou rovnováhu. Nevím, jestli to bude dostačující, ale musíme se nad tím zamyslet. Už jsem na to poukázal. Oblast dopravy, to je odvětví, které je nejvíce znečišťuje, takže opravdu se musíme snažit. A těmi cíly, které jsme si stanovili, toho nedosáhneme. Těch 10% pro stávající období, to ne. Musíme prostě vynaložit větší úsilí pro tak znečišťující odvětví i v rámci zpracování této směrnice. Pak také, co se týče vysoké spotřeby, je třeba mít nějaký regulační eh, rámec, který se bude věnovat těmito modely spotřeby, zároveň brát v potaz eh, cíle dekarbonizace, podporovat občany a čekají nás opravdu velice důležité debaty. Musíme se snažit najít taková opatření, která nastolí rovnováhu, ale zároveň nám umožní vyslat jasné signály a stanovit ambiciozní cíle a umožní nám teda nečinit kroky zpět, a opravdu opakuji, ty nezávazné cíle pro národní úroveň, to je krok zpět. Takže musíme o tom hovořit, musíme se k tomu vracet. Já tímto všem děkuji za jejich myšlenky a společně doufám, vytvoříme kvalitní text. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, kolegyně a kolegové, za vaše příspěvky a za disciplínu. Chci vás také informovat o tom, že Návrh zprávy bude prezentován 29.5. A kromě toho jsem vám chtěl říci, že dnes odpoledne bude zasedat náš výbor v místnosti PHS 5B001. Ještě jednou opakuji PHS 5B001 a začínáme v 15.45, nikoli v 15.00. A předseda bude první místo předseda paní Tele. Děkuji.